několik eh, rezolucí k případu Širiny Ebady a nyní tedy dávám slovo zpravodaji. Pane předsedo, pane komisaři, který jste právě přišel, pro následování nositelky Nobelovy ceny paní Shirin Ebadi je pouze jedním z příkladů, kterým dnes dochází v Iránu. Takovéto pronásledování nás nepřekvapuje. Vzhledem k anachronistické vládě, která panuje v této zemi. A překvapením ani nemůže být to, že režim v Iránu si vůbec nevšímá tohoto usnesení. Nevšimne si ho. Hodí ho do koše stejně, jako se zachovali ke všem předchozím usnesením tohoto parlamentu. Není se jim co divit. Oni se stěžují, že naše usnesení jsou jen slova a ne činy. Odhadují, že ani nestojí za ten papír, na kterém jsou napsaná. Pane předsedo, pane komisaři, pokud skutečně chceme změnu v Iránu, musíme doprovodit svá slova činy. Například PMOI můžeme vyškrtnout ze seznamu teroristů. Můžeme podpořit lukrativní smlouvy mezi členskými státy Evropské unie a podniky v Iránu. Pokud něco takového uděláme, budeme mít jistotu, že nás v Iránu budou brát vážně a dvakrát se zamyslí nad tím, jestli budou dál pronásledovat občany, kteří usilují o demokracii. A proto, pane předsedo, pane komisaři, připadá mi, že jsme měli mít ještě druhé usnesení, navíc k tomuto, které by vyzývalo vlády některých členských států Evropské unie, jako je Británie a Francie, a například také Turecko, k tomu, aby upustili od hypokritického přístupu k Iránu a zahájili skutečná, účinná opatření, a to okamžitě. Děkuji, paní Štelrová, prosím. Eh. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o situaci Širin Nebariové, první muslimské ženy, která obdržela známou cenu, cenu, kterou mnozí z nás známe, byla vlastně první soudkyně ve své zemi, ale musela rezignovat po revoluci, hájila práva žen a dětí, bojovala za práva rozvodu a také hájila náboženské menšiny a menšinová práva a nyní chrání několik členů víry Baháj, kteří byli neoprávněně zatčeni a kteří jsou vystaveni persekuci ale zejména její práce na poli lidských eh, práv si získala obdiv nás všech. Spolu s dalšími zastánci lidských práv založila Centrum na ochranu lidských práv v Teheránu a měla představovat určité zastoupení, zastoupení politických vězňů a pomáhat jejich rodinám. Ale od za samého začátku se snažili úřady kancelář zavřít a její členové byli, o, bylo jim vyhrožováno, byli, ocitali se dokonce ve vězení, ona e, obdržela několik e, hrozeb smrti a Potom kolem Vánoc, kdy, když mělo být 60. výročí deklarace lidských práv, tak bylo centrum zavřeno úředníky. Toto centrum musí být okamžitě znovu otevřeno, musíme tlačit na všechny, včetně zastálo zastoupení českého předsednictví a um, musíme zajistit, aby se centrum znovu otevřelo. Je těžké pro nás, eh, pro všechny pochopit tu odvahu a tu kuráž, kterou, která je potřeba k tomu, aby lidé, jako je paní Badiová, mm, fungovali v Iránu. A potřebujeme, aby aktivisté jako ona vrhli světlo na to, co se v Iránu děje. Jsou tu doktoři, kteří pomáhají pacientům s HIV AIDS a přestože jenom je léčili, tak byli pak obviněni z toho, že napomáhají zahraničnímu nepříteli. Takže musíme udělat vše, co můžeme, vše, co je v našich silách, abychom eh, jí pomohli, protože je to i náš vlastní zápas. Děkuji. Eh, děkuji, paní Lambert. Má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je důležité, abychom podpořili ty, kdo obhají lidská práva, pokud se domníváme, nebo i bez ohledu na to, jestli nás budou vlády poslouchat nebo ne. Tito lidé berou odvahu i z toho, že někdo venku uzná, že je něco ohrožuje. A já myslím, že toto je závažný případ. Jedná se o útok na mezinárodně uznávanou obhájkyně lidských práv. A to znamená, že lidé, kteří spochybňují stát anebo se snaží uplatňovat základní práva, jako je třeba svoboda vyznání, nebudou v bezpečí. Musí se buď podřídit státu, anebo stojí před důsledky. Shirin Ebady několikrát stála před hrozbou smrti, protože obhajuje vedení víry Bihaj v Iránu. Sama osobně je předmětem pro následování. Viděli jsme i další zatýkání v posledních 48 hodinách. Jedná se o osoby, které s ní spolupracovaly a také o další příslušníky této víry. Když se podíváme na to, co děláme tady, musíme si také uvědomit, že dochází k posunu co se týče uznávání lidských práv ze strany jistých vlád v celém světě. A to má také dopad na země, se kterými má co dočinění Evropská unie a které nyní mají pocit, že nemusí věnovat tolik pozornosti lidským právům, protože stejně mohou obchodovat a pracovat se zeměmi, kterým na tom nezáleží. A proto si myslím, že je o to důležitější, abychom se my postarali o to, že se budeme snažit držet našich norem, našich standardů. A jak bylo řečeno, Nemůžeme rozšiřovat obchod se zeměmi, které jsou na tom opravdu špatně, co se týče lidských práv. Musíme se vynasnažit podpořit ty, kdo lidská práva obhajují a demokraty, kteří stojí proti nedemokratickým silám. Děkuji pan Kelam, také dvě minuty, prosím. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Situace iránských občanů v diktátorském režimu iránských mulahů se zhoršuje. Zhoršuje se ta situace od roku 2005 ve všech oblastech. A proto já vyzývám komisi, aby pokračovala v monitorování situace lidských práv zemi a aby představila ucelenou zprávu o této situaci, zejména o situaci ještě v první polovině letošního roku. My protestujeme proti eh, tomu, jaký zacházení muž je vystavena paní Bariová a její Centrum pro ochranu lidských práv. Jaký je výsledek těch protestů. To je něco, to je otázka, kterou musíme položit i radě a komisi. Iránský režim je potenciálně největší hrozbou světovému míru. A je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude mít Teherán k dispozici jaderné hlavice a má už rakety, kterými by je mohl dopravit na jiné místo. Je největším exportérem terorismu třeba do Iráku. Podporuje Hezbollah a Hamas. A zároveň Evropská unie stále doufá, že přesvědčí toto, tento režim prostřednictvím kompromisu. Ale jak se ukazuje, tak to pouze svazuje ruce demokratické opozici, která je pak označována za teroristy iránským režimem. Proto musíme zaujmout velmi nekompromisní pozici k lidským právům a situaci lidských práv Iránu. Musí to být naše priorita při jednání s Teheránem. Děkuji, pan Meyer. Dvě minuty. Pan Macakis má plnou pravdu. Pro následování Širin Ebadiové není izolovaným případem. Je velmi kritizována již po dlouhá léta ze strany uh, iránské vlády Většiné, většiné, většina obětí iránského režimu není známa. Většinou jsou to příslušníci menšin, jsou to uh, například religiozní menšiny nebo homosexuálové, nebo zkrátka lidé, kteří jsou z nějakých důvodů zatčeni a nebo zavražděni. Mnohé z toho, co je v Evropě normální, vás může v Iránu stát život. Přesto je okolní svět pouze málo eh, se pouze málo zajímá o tuto situaci. Veřejné eh, mínění mezinárodní se zabývá většinou jinými otázkami, eh, třeba otázkou, jak snížit vojenskou moc Iránu a také atomovou energii. A jinak je kladen velký důraz na to, aby i nadále mohla být z těchto oblastí dodávána ropa, aby se vzájemné vztahy vylepšovaly. Takže na jednu stranu se sice vyhrožuje válkou e, proti e, Iránu, ovšem na druhé straně se akceptují deficity v oblasti lidských práv a to vede k tomu, že iránské vedení se vlastně získává určitým způsobem pro spolupráci a na tom se musí něco změnit před tím, než opozice bude zařazena na seznam teroristů. Paní Ebadiová je prominentní, je hodně známá a protože je nositelkou Nobelovy ceny, byla dosud její bezpečnost zajištěna. Ovšem nyní se to mění a to poukazuje na to, že je potřeba eh, změnit něco na stávající situaci. Pan Poselt. Pane předsedo, v Mnichově mám kancelář na ulici, eh, kde jsou vlastně kde je mnoho eh, křesťanů z Iránu. Patří mezi křesťany, ale zároveň jsou patrioti a to ukazuje, že Persie a Irán mají tradici tolerance, náboženské tolerance, ale i tolerance proti nebo vůči mnoha národům. A je naprosto neiránské a neperské postupovat tak netolerantně jako tento režim. Jeden z nejstarších států měl úplně jinou tradici a proto v zájmu iránského národu a jeho budoucnosti je, když budeme více než dříve poukazovat na e, tyto nesrovnalosti. Erin Ebadiová je nositelkou Nobelovy ceny a vystupuje pro všechny e, náboženské menšiny. Nemůžeme dovolit, aby byla tímto zavržením hodným způsobem pronásledována. Potřebuje naši solidaritu a z toho důvodu apeluje na české předsednictví rady, aby svou dobrou politiku pro lidská práva uplatnili i v této otázce. Děkuji, pan Pignor. Pane komisařu. Pane předsedo, pane komisaři, dovolte mi v první řadě poukázat na to, že nemáme žádného zástupce českého předsednictví. A to je škoda, že tu není také nikdo, alespoň někdo z České republiky. Je to země, která má hlubokou tradici boje za práva a demokracii v Evropě. Čili opravdu je mi líto, že tu nevidíme zástupce předsednictví. Já si vzpomínám, že třeba za německého předsednictví takové problémy nebyly diskutujeme o situaci v Iránu. Irán je významná středovýchodní země. Je to země, která nejspíš bude mít velkou váhu eh, v tom, co se bude s celým regionem dít. Proto je obzvlášť důležité, aby iránské orgány dodržovaly standardy ochrany lidských práv i, i humanitární právo. Jsme tu dnes proto, abychom hájili práva Shirin Ebadiová, Ebadiové, držitelky Nobelovy ceny. A veřejnost ví a my víme, že její persekuce je nezasloužená. Un- studenti eh, na univerzitě Širasu byli zatčeni. Právě před chvílí bylo zatčeno dalších šest studentů že musíme také hájit práva iránských studentů. Dále útlak, kterému jsou vystaveni ti lékaři, kteří léčí HIV, to je další zpráva, kterou máme. A je na čase, abychom začali opravdu bděle monitorovat situaci. Děkuji, pan Rutovič. Jedna minuta pane předsedo, dámy a pánové. Irán je zemí fundamentalistů a demokratická instituce, která vychází z jiných předpokladů, je v této zemi naprosto vyloučena. Existuje vůči ní nulová tolerance. Policisté, eh, samozřejmě, že politici eh, se snaží zlepšovat si svoji image a proto se chovají jinak eh, na mezinárodním poli a úplně něco jiného dělají uvnitř. A to je přesně to, co vyústilo v dnešní situaci paní Ebariová, která je persekována proto, že vláda se cítí oslabena a stále více se bojí těch, kdo podporují demokracii. Podporujeme eh, naše usnesení, ale myslím, že bychom měli být radikálnější. Nyní tady mám tři uh, zapsané řečníky. Pan Nazale je první. Děkuji. tuto chvíli nemáme žádné známky toho, že by se situace paní Širiny Ebady zlepšila. Situace je velmi vážná a stejně tak i v situace šesti studentů, o kterých se tady hovořilo. Existuje několik rezolucí, rezolucí ale my si myslíme, že rezoluce EPP lépe splňuje naše povinnost hájit lidská práva. Jakožto občan dřívější komunistické země, kde jsme také byli předmětem represí, nemůžu takovou věc akceptovat a musím říci, že si myslím, že moje pozice bude užitečná. Eh, Pane předsedo, Chtěl bych samozřejmě podpořit eh, rezoluci, ale především bych chtěl se vyslovit ve stejném duchu jako pan Macakis a i ostatní, kteří zdůraznili, že velkým problémem je politika velmi smířlivá vůči teheránskému režimu. Obchodní vztahy jsou pro nás důležitější než dodržování určitých zásad. Mojajnirové jsou na seznamu teroristů a to je skutečně skandál. Je to opravdový problém, velmi významný. Je zde politika, která spočívá v tom, že si vlastně snažíme naklonit režim, který se chová tímto způsobem. Je třeba, aby rada učinila přítrž této situaci a aby ze seznamu teroristů byly vyškrtnuti mujahidové. Zbigniew Březinský okre... Pane předsedo, pan Březinský se domnívá, že v současné době je jednou z největších hrozeb na celém světě nestabilita. Spojuje Egypt s Pákistánem. On se domnívá, že v této linii je hlavním problémovým bodem Irán. A proto pokud nevyřešíme problém Iránu, pokud v Iránu nezavedeme demokracii, nepodaří se nám vyřešit i hrozbu, o které mluví pan Březinsky. Ale já si myslím, že není možné v Iránu zavést demokracii ze strany vnějších sil. To musí udělat Irán sám prostřednictvím lidí, jako je právě paní Ebadiová. Tito lidé velice často potřebují naši podporu. A proto je natolik důležité, abychom podpořili každou demokratickou sílu v této zemi. Děkuji. Čtvrtý kolega požádal o slovo. Ehm, dáme mu tedy slovo pan Zalesky. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, ironicky, podobně jako v případě Hamásu, máme v Iránu situaci, kdy ty orgány, které jim vládnou, byly zvoleny. Byly zvoleny lidmi. Nemůžeme toho moc dělat. Můžeme hovořit, můžeme vyzývat, můžeme se dovolávat můžeme odsuzovat útoky pro, na lidská práva a demokracii, ale nemůžeme udělat o mnoho více. Ovšem slovo může být naší zbraní a prostředkem podpory těch, kdo bojují za svobodu v Iránu. Nyní se vyjádří komise. Pan Špidla má slovo pane předsedo vážené dámy vážení pánové evropská komise pozorně sleduje vývoj situace v níž se nachází paní širin ebadiová a domnívá se že hrozby kterým je paní ebadiová vystavena a její kolegové také po prohlídce jejich kanceláří v teheránu provedené. twenty nine prosince jsou nepřijatelné prohlídka kanceláří je posledním z aktů zastrašování které jsou nasměřovány proti paní ebadiové a mezi něž patří například prosincové ukončení sdružení obránců lidských práv které vedla. evropská komise proto zcela podpořila francouzské předsednictví rady unie při předložení dvou prohlášení ve věci paní ebadiové thirty one a twenty two prosince minulého roku. komise zdůrazňuje zejména skutečnost že íránské orgány musejí dodržovat své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a zejména práva na pokojné shromažďování uvedené v mezinárodním paktu o občanských a politických právech který írán podepsal a ratifikoval musejí proto povolit znovuotevření prostor sdružení obránců lidských práv a poskytnout mu právní postavení o které žádá již mnoho let. stejně jako v minulosti ani v roce two thousand and nine komise nenechá bez povšimnutí žádnou příležitost při níž bude moci na íránské orgány působit aby paní ebadiové a dalším a dalším obráncům lidských práv jednotlivcům nebo organizacím poskytly ochranu a umožnily jim dále působit v zemi a nenarušovaly jejich legitimní činnost. jak všichni víte otázky jaderné energie a lidských práv výrazně omezují rozsah našeho působení v íránu komise přesto v roce two thousand and nine bude pokračovat ve spolupráci v oblastech společného zájmu zejména potlačování obchodu s drogami. podařilo se nám rovněž zachovat některé programy na podporu lidských práv a řádné správy věcí veřejných například projekt na podporu práv dětí prováděný ve spolupráci s unicef a projekty na podporu reformy soudnictví provádíme rovněž iniciativy zaměřené na posílení spolupráce a výměn v oblasti vzdělávání a kultury výměny v rámci programu erasmus mundus nedávná návštěva několika íránských novinářů v bruselu nebo vysílání televizních pořadů v perštině jehož zahájení si komise přeje před koncem tohoto roku. přesto je jasné že pokud v íránu nedojde k výraznému zlepšení lidských práv nebudou se moci naše vztahy vyvíjet normálně. děkuji. Děkuji panu komisaři. Rozprava je uzavřena a hlasování bude probíhat po ukončení všech našich rozprav. A nyní tady máme rezoluce o situaci v Gvineji a první má slovo pan Macakis dvě minuty. Mr. President, Mr. Commissioner. Pane předsedo, pane komisaři, Gviná má velice bouřlivou historii. Evropská